získala zprávu od skupiny EPP ohledně pozměněných členů členství ve výborech. To bude zveřejněno v zápisu z této schůze. Pokud nebude vznesena námitka proti schválení tohoto zápisu, budou tyto pozměnění považovány za schválené. To byly eh, dnešní sdělení a můžeme začít s rozpravou. A prosím, ještě jednou začínáme rozpravu o velice